Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushalts. výboru pro kontrolu rozpočtu. Pět členů se dokázalo dostavit, takže jim za to blahopřeji. Navzdory stávce jsou zde. Já vás zde srdečně vítám a také zde vítám paní O'Reilly, ombudsmanku Evropské unie. Jsme velice rádi, že ji zde máme v rámci naší debaty o Eh, případech, které jsme vám zastali, o vaší práci a o tom, jak můžeme spolupracovat, jak bychom my mohli být vám užiteční. Jsme velice rádi, že vás dnes mezi sebou máme, velice si vážíme vaší práce a jsme rádi, že jste angažovaná a že nám také pomáháte při naší práci. Takže paní O'Reilly, děkuji vám, že jste se dostala mezi nás a máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za vaše laskavá e, slova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 věci, které se týkají takzvaných otáčivých dveří. Jak víte, týká se to způsobu, jak evropské instituce eh, čelí možným střetům zájmům, když bývalí eh, úředníci eh, začnou pracovat mimo tyto veřejné instituce a pak se třeba vrací zpátky. Konflikty mohou vzniknout, i když zaměstnanci z, veřej, z externí sféry začnou pracovat pro instituce. Eh, mnozí, kteří přek, eh, mnozí zaměstnanci se již eh, jako zaměstnanci často připravují na zaměstnání mimo instituce. Jak jsem říkala, mm, ta, na toto téma se veřejnost bude zaměřovat v tomto roce změn Evropské unie. Není to jenom otázka etiky a povinnosti úředníků chovat se s integritou, ale souvisí to s důvěrou občanů, která pokud uh, která, pokud nebude eh, dobrá, by mohla ohrozit reputaci i vyvolat právní eh, žaloby. Například komerční eh, tajem, obchodní tajemství mohou tedy opustit instituce spolu s odcházejícím úředníkem a můžou následovat žaloby další eh, škoda eh, nebo další poškození veřejné důvěry veřejnosti, eh, špatné řešení konfliktu zájmu může vést k případům zneužívání ze strany úředníků vzhledem k jejich podrobné znalosti fungování institucí, které si v soukromé firmy vysoce cení. Není to téma, které lze jen tak uh, ignorovat. Především role e, regulační role a obchodní role EU ehm, znamená, že je skutečně dává smysl, aby evropské instituce podnikly všechny kroky tomu, aby zabránili těmto střetům zájmů. Ehm, hacking e, počítačů, ehm, veřejné úniky e, důvěrných informací by měly vést k sankcí. Pokud to budeme vnímat z, tímto, z tohoto pohledu, tak možná bude lepší snaha implementovat stávající pravidla lépe, která mají kontrolovat tento fenomén. Nejprve chci eh, pochválit komisi za způsob, jakým, se jí, jakým eh, umožnila naše vyšetřování. Akceptuji, že komise jako instituce si i uvědomuje význam tohoto problému a přeje si to řešit. Vzhledem k šíři této práce eh, a citlivosti této práce a vedení a roli, kterou se hrává v EU, je důležité, aby se komise stala globálním vzorem pro ostatní v této oblasti. Jak víte, moji e, zaměstnanci se nejprve zabývali deseti případy, které byly uvedeny v původní stížnosti. Pak dalších 27 případů za léta 2010 a 2012. Také jsme zvažovali dalších 15 případů, které si vybrali sami za stejné období. Poté jsme položili řadu otázek komise, které se týkaly několika problémů. Komise reagovala v dubnu letošního roku. My jsme analyzovali jejich odpovědi, pak jsme vydali doporučení na konci září. Doporučení tohoto ombudsmana bylo během dvou dnů eh, distribuováno výboru, členům tohoto výboru. Minulý no, měsíc jsem dostala hm, eh, pozvánky a chtěla bych poděkovat za tato hm, doporučení. Na závěr chci říci, že eh, služební řád je silný právní základ pro řešení případu konfliktu zájmů v EU institucích a chválím roli parlamentu v nedávné reformě služebního řádu. Důležité prvky jsou, že úředníci i poté, co přestanou pracovat pro instituci mají povinnost eh, zachovávat integritu a diskrétnost ve vztahu k přijímáním určitých eh, výhod nebo jmenování. Hmm pokud přijmou práci po dvou letech po odchodu z institucí, musí informovat své instituce. Pokud to souvisí se jejich prací pro instituci za poslední tři roky, instituce má právo zakázat úředníkovi přijmout pracovní místo, pokud se domnívají, že by to vedlo ke střetu zájmu. Také může uvalit nějaké podmínky. Evropské instituce mohou zakázat bývalým vysoce postaveným úředníkům během 12 měsíců po odchodu z instituce eh, eh, zakázat tedy lobbying. Eh, problém je s implementací těchto struktur. Na základě inspekcí jsme zjistili některé nedostatky v implementaci ze strany komise. Moje doporučení je několik bodů, kde vyzýváme komisi, aby jednala. Například dokumentované mm, zdokumentované eh, rozhodnutí o žádostech o práci mimo instituce. Zajistit, aby to hodnocení dělali zaměstnanci bez přímých vazeb na příslušného úředníka. Podniknout kroky proti bývalým zaměstnancům, kteří ignorují své povinnosti a přijmou nabídku Hmm, toto rozhodnutí by mohla ovlivňovat jejich penzijní práva a zákaz z, eh, nebo vyškrtnutí z registru lobbystů, což by jim zabránilo v dalším lobování. Eh, co se týče případů, kteří se týkají ředitelů, hm, reálních ředitelů a členů kabinetu, to jsou eh, vysocí úředníci, kteří mají zvláštní odpovědnost. To je i v revidovaných platném služebním řádu. A já vyzývám komisi, aby online publikovala rozhodnutí eh, schválení eh, žádosti o zaměstnání externí, a kde by byly podrobnosti o nové práci, o bývalé práci, hodnocení komise, závěry, co se týče možného střetu zájmu. Tento systém funguje již v minimálně v jednom členském státě. Doufám, že komise využije této příležitosti a bude kontrolovat sama sebe a aktivně zveřejňovat detaily svých rozhodnutí. Místo toho, aby eh, to zveřejňovali třetí strany někde jinde. Já žádám komisi, aby mě informovala o zvláštních případech, kde je z důvodu ochrany soukromí nelze zveřejnit. Já se pak na ten případ, eh, já pak ten případ posoudím obecně Eh, ovšem veřejný zájem má přednost před ochranou soukromí. Moje závěrečné doporučení má dva důležité prvky. Jak víte, v každé moderní demokracii občanská společnost sehrává důležitou roli. A v tomto doporučení vyzýváme komisi, aby Eh, využívala zdroje občanské společnosti, ať to jsou hm, business skupiny nebo eh, skupiny pro ochranu transparentnosti, aby to monitorovala. Občanská společnost může přinést novou perspektivu této, do této problematiky. Dalším prvkem je připomenutí komise pravomocí, které jsou uvedeny v stanovech ombudsmana, eh, vyzvat komisi, aby vypovídala v mém kanceláři. A samozřejmě bude platit eh, profesní eh, důvěrnost. Já musím říci, že tedy mm, neustále oceňuji kvalitu úředníků, kteří pracují v evropských institucích. Já jsem zmínila e, nutnost kontrolovat střety zájmu. Další věc, ovšem, která je třeba zajistit, je to, aby integrita a tvrdá práce většinu těchto úředníků nebyla podkopávána chováním některých kolegů, kteří mohou poškozovat důvěru veřejnosti, která by mě, kterou by měla mít v administrativu Evropské unie. Komise má odpovídat na mé doporučení do konce tohoto roku. Um, předseda Juncker, předseda Timmermans, měli velice pozitivní prohlášení, co se týče transparentnosti, registru transparentnosti a setkání se zájmovými skupinami, skupinami což vítám. Proto doufám, že dobrá spolupráce na tomto důležitém tématu bude pokračovat. Moji pracovníci jsou vždy otevřeni dalším setkáním s komisí, abychom mohli projednat tyto otázky společně. Takže děkuji vám za vaši podporu. Děkuji paní O'Reilly. To je skutečně pozoruhodný úvod do tématu. Děkuji vám za to, že realizujete to, co jsme si my zde přáli na výboru. V minulém volební období by výbor KONT, ten výbor, který se velice zabýval záležitostí střetu zájmu u úředníků a byl pro přísnější úpravy právě eh, v oblasti otáčivých dveří, které prosadil. A nebylo to tady v parlamentu příliš jednoduché to prosadit. Otázka implementace je zásadní a je třeba se tomu skutečně důkladně věnovat. My jsme se tedy zabývali otázkou implementace a také následních kroků, ale bohužel nemáme na to žádný vliv. A to proto, že jsme v tomto jaksi ze služebního řádu vyloučeni. Děkuji vám za to, že jste tady byla mezi námi. Díky vám se nám podařilo odstranit na Evropské komisi věc, která nám velmi vadila, a totiž to, že například jeden právník, který dnes pracuje i pro tabákový průmyslu i nadále je na špičce etické komise. Vy díky vašemu šetření a rozhodnutí jste zajistila to, že se nám podařilo tuto velice nepříjemnou okolnost odstranit. Já doufám, že nová komise se chopí té šance, kterou sobě skýtá nový začátek a skutečně začne znovu a nově. Pan De Jong. Děkuji, Inge, a tak já chci hodně poděkovat paní ombudsmance za velice eh, Eh, dobrá doporučení a já jako předsedkyně také to vítám. Je to důležitá oblast, je to také oblast, eh, která je citlivá pro veřejné mínění, které má velké podezření o tom, co se děje tady v Bruselu a čím více budeme transparentní, tím více jim ukážeme, jak to funguje. A já budu velice stručný vůči těmto doporučením, která jsou vynikající podle mě. A s novou komisí doufám, že komise bude realizovat. A my jako Evropský parlament budeme tento proces podporovat. Samozřejmě zároveň primárně vy se koncentrujete, zaměřujete na zaměstnance, na takzvaný stav to také byl předmět stížnosti. Ale já jenom bych chtěl informovat zde členy, že my asi před týdnem zrovna jsme rozeslali takový přípis, kde jsme to poslali panu předsedovi Junkerovi a je to docela velká skupina poslanců, která chce prosazovat transparentnost a bezúhonost, tedy integritu. A do konce měsíce vytvoříme takovou stálou skupinu složenou z řady poslanců zde, kteří chtějí bojovat za transparentnost a e, bezúhonost a vlastně se staneme vaším spojencem. V přípisu pana Junkerovi říkáme, že i pro komisaře, a samozřejmě především teď, když došlo ke změně komise, Eh, a takže tam také je třeba na to dbát. Například chceme rozšířit období eh, eh, tedy cooling down period na tři roky, tedy doba, kdy nesmí se zaměstnat ve, ve funkci, kde by, byla, kde by byl konflikt zájmu. A potom tam oni mají tedy takový ad hoc výbor, a mm, tam se provádí mm, testy, eh, testy konfliktu zájmu eh, stáfu, zaměstnanců, ale i komisařů. A bylo by dobré, ale aby to probíhalo eh, na půdě nějakého nezávislého orgánu, tedy mimo vně externího orgánu. Co si o tom myslí, by mě zajímalo paní ombudsmanka. Děkuji, pane Leongu, a děkuji za to, že jste s potěšením kvitoval naše doporučení a i děkuji za vaši vstřícnost a spolupráci, kterou jste nabídl. Eh, samozřejmě já budu velice pečlivě sledovat výstupy té stále skupiny poslanců. A samozřejmě etický výbor. To je skupina, která eh, radí komisi v souvislosti právě eh, s těmi funkcemi nebo jinou mm, činností, mm, do které se komisař případně pustí mimo komisi. Takže mm, i zde většina komisařů tedy odešla, několik byli, byli znovu jmenováni. A, takže já nové komisi a e, tomu etickému výboru ad hoc řeknu jako ombudsmanka, že budu monitorovat, e, e, co se bude dít v příštím roce a budu jim, jim pomáhat, radit právě v této věci, co by měli a co by neměli dělat, aby nenastal konflikt zájmu a samozřejmě budu to sledovat celé to období, abych viděla, co se případně stane a o jaké činnosti mimo tedy komisi se ti odcházející budou ucházet. Budou sledovat vývoj. To je velice důležité i pro komisi, pro komisaře, ale i pro úředníky to platí samozřejmě, eh, protože a tady my musíme být proaktivní, eh, protože potom v European Voice a jinde čteme ty blogy různých nevládních organizací, eh, a, a, eh, o, jak tedy ti třeba komisaři, úředníci potom se přesunuli do privátního sektoru a tak dále. Takže to je důležité nejenom pro naše znalosti, abychom je měli, ale to důležité přece pro každou instituci, pro komisi, abychom se to nedočítali tady v tisku, ale aby sama ta komise věděla, co se děje. A proto jsme tedy vytvořili ten soubor doporučení, tak aby všichni věděli předem, jak se zachovat, aby komise předem věděla. A je to také i příležitost pro komisi, aby ukázala, že dělá to, co má, že pečlivě analyzuje situaci a e, e, že e, případně, když někdo dostane autorizaci povolení, tedy provádět nějakou činnost, tak musí zdůvodnit, proč je to možné. Děkuji, paní kolegyně Ayala Sender. Ano, děkuji. Já také chci poděkovat eh, paní Horajli a chci jí poděkovat, eh, že přišla a že úsilí a za tu práci, kterou provádí, a protože to samozřejmě má eh, eh, eh, velký dopad. Je to nové téma, no, téma v úzovkách otočné dveře. Já vám dávám za pravdu, že statut úředníků, ano, to víme, to, mm, mm, že je, Mm, všeobecně akceptováno, že to je něco, eh, je to statut, který má, obsahuje velké nároky, je velice náročný. A mohli bychom eh, eh, tedy mohli bychom si to nějak porovnat, protože na jedné straně jsou ti euroskeptici, kteří mm, vše odmítají a mm, Ehm, ale, třeba, třeba, ale přece většina úředníků pracuje dobře, jak má. Takže můžeme si to nějak porovnat, nějakou komparativní studii si udělat, protože potom to figuruje v novinách jenom kvůli tomu, že třeba jeden či dva úředníci se zachovali špatně a potom e, jsou takto e, jaksi zneuctěni všichni v médiích. A, e, takže je třeba ale i mít jasno, že stejné etická, etické pravidla, stejná etická pravidla se vztahují i na členské státy a e, že e, potom e, samozřejmě je to škodlivé pro ty poctivé úředníky, jejich statut třeba se zhoršily, jejich mzdy se zhoršily, zhoršily, takže víme, jak, máme jako komparativní studii. Potom za druhé, máme jaké problémy my jsme, měli, my jsme měli určité problémy s konkrétními evropskými agenturami, výkonnými agenturami a tak dále. A tam mm, je velký problém v tom, že například Eh, bezpečnost eh, tedy na železnicích, eh, tedy železniční agentura, takže samozřejmě tam ti odborníci jsou z průmyslu, to jsou inženýři, jenom ti znají tuto věc. Ti, kteří pracují s vlaky nebo s, letadly, tak pouze ti mají to know-how, které potřebujeme v těch agenturách. A mm, takže tady um, je pravda, že tam může být konflikt v tom, jak zajistit ty nejlepší experty, jak ale na druhé straně se ujistit, že ta jejich zkušenost eh, nebude zasahovat do tohoto tématu revolving doors, protože tady v této oblasti nemohou pracovat jenom teoretici. A dále bych chtěla znát váš názor, který se týká eh, eh, jednoho případu případu, to byl případ mé země, specifický případ pana Kaněteho, kandidáta našeho. A tady my jsme tedy to zanalizovali ex ante předem a tam byl evidentní flagrantní konflikt zájmu. A e, parlament e, e, zde aplikoval ten kodex a potom i to vyřešil pan Juncker. A já bych chtěla znát ale váš názor. Stačí to proto, abychom garantovali, že rozhodnutí, která e, e, přijme ten komisař, a, e, protože se toho může jeho dotýkat jeho osobního života, protože on má vztah s těmi ropnými podniky, petrochemickým průmyslem, takže myslíte si, že tady to bylo všechno řádně aplikováno? A nebo je tady co zlepšit i v, e, tedy v tom etickém kodexu komisařů, a to znamená kontrolovat tu etiku ex ante, nejenom ex post? Děkuji, paní Sander. v. Um, uh, uh, Ve vztahu k těm různým standardům v Evropě, tam to samozřejmě <clears throat> je různé, co se týče transparentnosti a střetu zájmu a podobně. Podle mého názoru komise by měla mít co nejvyšší standardy, měla by mít ten zlatý standard, neměla by chtít eh, nějaký jako střední cestu nebo kompromis. Pokud komise bude dobře fungovat, tak dosáhne nejvyššího standardu a tím může ovlivnit jiné agentury, Eh, úřady Evropské unie a jejich standardy. Co se týče euroskeptiků, eh, možná je tedy několik jaksi mm, schnilých jablek, eh, kteří, kteří se špatně chovají a to vysílá špatný signál ostatním úředníkům. Bylo to zajímavé včera, když jsem to projednávala se svými kolegy a mm, projednávali jsme doporučení a já jsem uvažovala o možných reakcích a předpokládám, že jaksi nej eh, zajímavější byla eh, otázka online eh, publikování jmen úředníků. Někteří to považovali za porušení soukromí, jiní hm, veřejný zájem, což je můj názor. Zajímavé je, že řada mých kolegů, kteří neformálně Eh, na různých jednáních, eh, jednali s úředníky komise a řekli, že mnoho těch úředníků, kteří neformálně říkali, že to samozřejmě je dobrý nápad, protože oni chtějí, aby komise se zbavila těch osob, kteří dávají eh, špatné jméno ostatním. Takže to pro mě byl pozitivní signál. Takže to neformální stanoviska, doufejme, se, dostan, se rozšíří a ovlivní tu odpověď. Je zajímavé, že tedy jeden členský stát e, to dělá e, online, to je Británie. Když se podíváte na website Acoba ACOBE, tak tam vidíte jména vysokých státních úředníků, v jaké části státní služby pracují, do jaké firmy odcházejí a analýza toho, co dělají a omezení, které tam byla. To je tedy jeden model možný. A jsem si jistá, že v jiných zemích jsou podobné modely. Ať je ten systém v jiných zemích jakýkoliv, komise vzhledem své privilegované uh, pozice a kritické roli v, v naše životy v členských zemích musí usilovat o nejvyšší standardy. Eh, mm, velice často, jak si potřebujete eh, mm, někoho v oblasti Eh, průmyslu, který by vám poskytl expertní poradenství, což samozřejmě je možné, ale nemělo by to vést k ovlivňování jménem jakékoliv firmy nebo zájmové skupiny. V současnosti provedu vyšetřování složení těch expertních skupin. Dostala jsem mnoho příspěvků v tomto směru. To je jedna věc, která eh, se řeší, až to uzavřu toto šetření a tak budu moci přijít eh, s jasnějšími informacemi, takže za to děkuji. Co se týče komisařů, samozřejmě komise byla formálně schválena parlamentem. Pokud se objeví nějaké problémy, tak to vyvolá otázky tedy, a vyvolá to otázky eh, co do střetu zájmu, tak je možné podat stížnost, které by se vyšetřovaly. V tuto chvíli ale byly jmenováni pokud bude problém, tak samozřejmě se bude vyšetřovat. Kolega Šoltis. Kolega Šoltis. Hvala za besedo. Eh, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za skvělou zprávu, paní O'Reilly. Vy říkáte, že Důležitým standardem Evropské komise je transparentnost. To, že je tedy největší hodnota. To je hodnota, kterou všichni usilujeme. Mě by zajímalo následující. V eh, souvislosti s TTIP. Role ombudsmana je Hmm. E, zdůrazňovat právo občanů vědět, což by mělo být, mít přednost před právem velkých firm nezveřejňovat obsah jednání, protože to může mít efekt na lidská práva do budoucna. Mě by zajímalo následující, jaké postupy existují, pokud nějaké jsou, e, pro zajištění větší transparentnosti v jednání Evropské komise, když vede teda tato transatlantická jednání. A co můžeme očekávat, abychom zajistili, že velké společnosti nebudou jaksi mít přednost před zájmy jednotlivců a lidskými právy v zájmu kapitálu? Děkuji za tuto otázku. TTIP, to je věc, kterou, eh, které věnujeme velkou pozornost, vzhledem tomu, že to je tak zásadně důležité téma pro nás všechny. Nyní mám eh, řadu doporučení, eh, co se týče větší transparentnosti vyjednávání. Také jsem dala doporučení radě ve vztahu k uvolnění mandátu k vyjednávání. Ten byl zveřejněn, pokud vím. Eh, díky mm, úsilí mé, nejen díky úsilí mé kanceláře, řada lidí tedy požadovala jeho zveřejnění. Mandát byl zveřejněn, nic svět se nezbouři, ne, nezbortil, nedošlo k žádné katastrofě a eh, informace byly k dispozici už nějakou dobu mm, přes internetové vyhledávače Komise a všichni ti, kteří si přejí uzavření dobré obchodní dohody, tak škodí sami sobě, pokud si eh, někdo myslí, že něco skrývají. A velice často to, co mm, pokud by se to zveřejnilo, nikomu by to neuškodilo, lidé by měli lepší informace. Já jsem byla komisařka pro informace v Irsku a často jsem říkala, že svoboda um, Mm, zákon o svobodě, mm, svobodném přístupu k informací nikomu neškodí. Pokud škodí, tak byste ty škody měli identifikovat. A já jsem vyzvala komisi, aby uh, jednak zveřejnila podrobnosti, záznamy, které již zveřejnili v důsledku jedn- zážádosti jednotlivců. Také jsem je požádala o registr dokumentů, jenom s popisem, co to je, aby veřejnost viděla, o co jde. Také jsem je požádala, aby byli aktivní, aby zajistili, že mm, budou eh, probíhat jednání s jednotlivci, eh, protože um, co říká, eh, se objevily pověsti, že některé skupiny mají privilegovaný přístup k eh, záznamům. Pokud komise chce zvýšit důvěru veřejnosti, tak musí vyvrátit tyto spekulace. Musí být aktivní, co nejaktivnější, ve svém zájmu a v zájmu jednání TTIP. Myslím, že v, u nás, v mojí zemi, Eh, a časy země, které postihla recese, byli občané skeptičtější vůči vlastním vládám, eh, co se týče dopadu ekonomické krize na ně. A když jsou lidé skeptičtí, tak ztratí důvěru, což poškodí administrativu a celkové veřejné dobro. Um, administrativa má před sebou ještě dlouhou cestu. Um, Komise tedy koncem tohoto, listop, koncem tohoto měsíce, listopadu, komise uh, mě obrátí s odpovědí na má doporučení k těmu, aby ta jednání byly transparentnější. Děkuji mnohokrát. Já jsem se sama také zařadila na seznam řečníků. Často se hovořilo o ochraně údajů a ochrana údaje čím dál tím více jakýmsi štítem, eh, kterým se odhání kontrola. To jsme viděli při Olafu, kdy Olaf najednou nedostal přístup i k velice všeobecným dokumentům a k skončeným případům už vůbec ne, protože se říkalo, že by byla porušena ochrana údajů. A rovněž jsme viděli, že ochrana údajů často je používána jakožto hlavní odůvodnění nějakých změn. Proto mám celou řadu otázků. Za prvé, jak, eh, jaký názor na to máte a máte kontakty k Evropskému inspektoru pro ochranu údajů a dále, co se týká samotného statutu. Milí kolegové, my vám to ještě zašleme. Eh, zašleme vám dokumenty, které říkají, jaká je právní situace v statutu úředníků, týká se to tedy střetu zájmu úředníků. A v článku 11, kapitola 2, musí eh, zaměstnavatel ověřit, zda ten eh, uchazeč má nějaký osobní zájem, který musí také zveřejnit, udat. Otázka je, vše, co uchazeč nezveřejní, sám neudá, neexistuje. Eh, ten zaměstnavatel nic sám neprověřuje ohledně toho uchazeče a dále. Ten článek pokračuje, což také platí pro úředníky, kteří se vrací z dovolené z osobních důvodů. Já znám například úředníky, kteří během takovéto dovolené pracovali pro tabákový průmysl. Jsou povinni toto, eh, toto oznámit nebo mají právo o, o tom nehovořit? Jak se to kontroluje? To byl článek 11 služebního řádu. A pak tady máme ještě článek 16 tam eh, se říká, jak vypadá tady ověřování úředníků poté, co opouští službu. A tady podle kritérií eh, nařízení o ochraně údajů musí všechny orgány každodenní informaci o realizaci těch otáčivých dveří podávat. Já jsem zatím ovšem žádnou realizaci tady vůbec neviděla. A pokud existuje, tak si dokážu představit, že je velmi všeobecná. Byste to zmiňovala. Co můžeme učit proto eh, my na regulatorní cestě, abychom zlepšili situaci, zlepšili transparentnost této tak důležité oblasti? A to platí samozřejmě také pro poslance. A čtvrtá otázka se týká rozhodnutí komise z 25.2.2014. Náhodou se mi dostalo do rukou. Eh, a kolegům, které to zajímá, to ráda poskytnu. Vypadá to takto, to rozhodnutí, aby tedy veřejnost viděla. Přesně tak. To je velice zajímavý dokument. Mohu vám to velice doporučit, velmi vám to doporučit. Přečtěte si to a navzdory těm začerněním tam stojí, že kodec chování pro komisaře navzdory všemu nefunguje. Stojí tam, že existoval komisař z komise z roku 2009, který e, začal pracovat pro někoho a neoznámil tuto práci tomu etickému výboru i navzdory tomu, že v podstatě část této práce mu byla, by mu bývala již tehdy byla zakázána. Pak tady máme rozhodnutí generálního tajemníka, ke kterému došlo eh, informovat, tam je to začerněno, ombudsmana o tomto rozhodnutí, tak doufám, že se to nestratilo někde na úřední cestě. Vidíme, že v Evropské unii se něco takového neustále opakuje, já doufám, že jste to tedy dostala. A má otázka, která z toho vyplývá, je to to, jakým způsobem funguje kodex chování a jeho realizace právě v těch případech takzvaných otáčivých dveří z vašeho pohledu. Děkuji. Um, Děkuji, paní předsedkyně, za vaše otázky. Jenom v souvislosti s ochranou osobních údajů. Ano, to je také něco, co eh, je v podstatě takovou novinkou v evropských institucích eh, a to, jak ochrana údajů lze eh, nebo může být použita pro tyto případy snadný takový příklad v mé zemi, ve Spojeném království a jinde Například by bylo velice běžné jmenovat úředníky, pokud vy prošetřujete určité věci, tak je jmenujete tam v rámci toho vyšetřování a to znamená to, že se do něčeho zapojili. A e, e, v těchto státech e, je to proto, protože tyto osoby nejednají, nejednají z titulu osobních zájmů, ale z titulu veřejné funkce. A proto to se nenají, nenahlíží jako osobní údaje. A pokud víte, úřad na ochranu osobních údají, údajů měl, zažil určité průtahy se jmenováním toho tedy mm, ochránce osobních údajů a jakmile bude jmenován, tak budeme sedět ve stejné budově. A takže určitě ráda eh, s ním budu jednat co nejdříve. A mm, potom se, eh, si udělám z toho dojem a vyvodím z toho důsledky pro eh, kauzy, které řeším já a, a pochop, snad eh, i zjistím, jaký jeho názor na tyto věci. Já vím, že to je, eh, že to je problém a není možné, abychom zneužívali os, och, ochranu osobních údajů, abychom někoho chránili. A pokud jde o úředníky, tady je povinnost, eh, pokud se nemýlím, nahlašovat externí profesní činnost. A vy se ptáte, do jaké míry, jak hluboko se to prošetřuje. Ano, komise eh, má na to nějakého v úvozovkách policajta, který by to prošetřoval a mm, každý detail o činnosti eh, té osoby zdali je znám. A my, když jsme prováděli kontrolu eh, zápisu evidence, tak jsme zjistili, že detaily a důvody, proč toho, že někomu se povolí, aby Eh, začal pracovat v jiné práci nebo v jiné kariéře, třeba pro nějaký průmysl a tak dále, tak to skutečně ty, ty eh, informace jsou velice omezené, velice kuse. A my říkáme komisi, že tam by měli více sami se snažit eh, opatřovat si informace, dohloubky a také, jak jsem řekla úvodem, někdy vyšetřování nebo mm, mm, to, že někomu se dá povolení, aby eh, šel pracovat jinam, tak eh, to je, mm, že eh, prostě třeba ta osoba už se něk s někým spolupracovala a tam je i ten lidský prvek, to znamená nedělat, neházet mu klacky pod nohy té osobě, mohla pracovat jinde. Takže to je také věc, eh, tedy aby to povolení nevydávaly ty osoby, které úzce třeba spolupracovaly. A pokud jde o mě, tak já jsem přesvědčená, že komise chce to vymítit v mezích možného samozřejmě, ale podle důkazů, které máme, eh, tak je zde vůle. A teď jde o to, aby ta vůle byla naplněna a jakmile dostanu odpověď na doporučení, tak potom, co udělám já osobně a moji kolegové, my budeme více proaktivní, to znamená, e, budeme prověřovat e, spisy jednotlivých osob do hloubky a budeme monitorovat e, jednání komise v souvislosti s bývalými komisaři, například i úředníky. A mm, mm, to znamená, a Eh, myslím si, že tady panuje eh, eh, obecný názor v komisi, ale samozřejmě to musí jít ze zhora vždycky a když ta vůle půjde ze zhora, tak se dostane i do nižších úrovní. A potom třetí otázka. Oh, sorry, sorry, sorry okay. so this was all the stuff that was eradicated, was that it? <laughs> Yeah. yeah. <laughs> Yes, yes. I'm very familiar with all of those black marks. Uh, yes, indeed. Um, uh, yeah. Ano, takže samozřejmě hodně eh, důležitých informací potom je vymazáno, začerněno, to znám dobře, ale eh, ještě, jak jsem řekla i na začátku roku, a jak řekl i pan De Jong a jeho kolegové, kteří chtějí eh, eh, schromážit kolem sebe poslance, kteří se tomu budou věnovat. A eh, pokud se podíváte na prohlášení nové komise, prohlášení o transparentnosti, já myslím, že teď je dobrá chvíle, aby všichni ukázali, jak to má ve skutečnosti být. A já myslím, že tedy eh, eh, i eh, moje vlastní vyšetřování a vaše činnost jsou dobře načasovány v tomto. Je důležité, aby komise nás neviděla jako nepřátelé, ne, přece nám jde všem o stejný účel a jak jsem řekla, eh, eh, na mě udělal dojem eh, bezúhonost a píle většiny úředníků, takže se budeme snažit s komisí dosáhnout společného cíle. Děkuji mnohokrát. Já bych pouze poukázala ještě na jeden problém, na který jsem narazila jakožto zpravodajka pro finanční nařízení. Opakovaně vidíme, střety zájmů, které se týkají peněz z Evropské unie v členských státech, kdy máme osoby ve vládě, které pro své vlastní firmy dostávají evropské peníze a zároveň, jakožto členové vlády, tyto prostředky spravují a kontrolují jejich využívání. Takže zde si myslím, že potřebujeme nějaké pravidlo, které bude platit v celé EU. Potřebujeme nějaký zákon eh, celoevropský, který bude upravovat takovéto střety zájmu, kde vyloučíme, aby něco takového bylo možné. Kde tedy budeme mít požadavek na členy vlád v Evropě, a tento požadavek by potom měly dodržovat všechny evropské země, protože to také je kulturní záležitost. Bylo by skutečně velice dobré, Kdybyste nám například mohla něco říci o těchto případech, popsat nám je, říct si, co si o tom myslíte a jak by se to mohlo řešit. Chci skutečně ještě jednou potrhnout, že to, co jste řekla, ano, přesně, my všichni pracujeme a náš cíl je tentýž. A myslím si, že je politování hodné, že lidé, kteří bojují za více transparentností, jsou pokládáni za problém a ne za část řešení. A byly by skutečně velkým úspěchem, kdybychom nyní ve spolupráci s novou komisí dospěli k lepším výsledkům. A tato forma nového politického respektive nových politických sil, které se objevily v některých zemích, a které jsou velice bohaté, mají obrovské majetky a zároveň fungují jako členové vlády a spravují peníze z evropských fondů, to je skutečně věc, kterou bohužel zažíváme v některých členských státech a je třeba to upravit. To, tohoto názoru jsem. Tento výbor proto uspořádá slyšení k této věci, pokud, až nám to konečně dovolí gremia tohoto parlamentu. Uh, společně s ostatními výbory, který se to týká. Uspořádáme tedy k tomu slyšení a pak eh, eh, se pokusíme si vás ještě k těmto tématům vyslechnout. Jde tedy o to, jak by se mohla zlepšit již takto velice transparentní organizace. Naši kolegové z výboru Jury Avko předložili moc pěkné pozměňovací návrhy na to, jak by měl vypadat ten název. Na názvu to jistě nestroskotá, tam jsme velice pružní, ale skutečně zájem, e, otázka střetu zájmu členů vlád v českých zemích. E, tady bych ráda si něco vyslechla k tomu od vás. Děkuji. Mm, já vždycky velice ráda eh, eh, eh, zde hovořím s vámi na výboru, protože společně, když spojíme síly, tak toho dosáhneme více než jednotlivě. Je třeba spolit, spojit síly a určitě se nám podaří velké věci. K této konkrétní věci já si myslím, že ano, tady mm, to znamená velkou politickou vůli. A já, eh, když jsem nastoupila do funkce, tak jsem se snažila tedy eh, být, se chovat více strategicky a říci si, co je ve veřejném zájmu a eh, co mám v kompetenci. A dnes tady slyším tedy konkrétně jako TTIP a tak dále. Samozřejmě, pokud toto je problém, tak to spadá do mé pravomoci a velice ráda se tím budu zabývat. A e, pokud e, to, co zde, zde bylo e, popsáno obecně, ale pokud zde máme konkrétní případy, tedy špatné zprávy, a problém s etikou a, a tak dále, tak samozřejmě tím se budu zabývat a velice ráda přijmu stížnosti a budu tedy diskutovat s jakýmkoliv výborem o těchto věcech. Dank, ich sehe kein... Děkuji mnohokrát. Někdo další? A Ines se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já zcela souhlasím eh, s tím posledním návrhem, pokud jde o, poslední, pokud jde o členské státy. Takže eh, třeba o tom hovoří já nevím, Financial Times nebo Sun, tam na celých stránkách jsou články o úřednicích, kteří se chovají takto špatně, ale stejným způsobem by mohli i eh, eh, cílit vlastní úředníky, vlastní vlády, ale ještě další téma, které vzniká teď ve Španělsku, a to, že transparentnost dobře v pořádku, ale eh, to není k ničemu, když náš výbor nebo výbor eh, právní a tak dále. Mm, eh, eh, my třeba v případě našeho komisaře Kaněteho, my jsme zcela transparentně zjistili tedy, že on má ty vztahy s petrochemickým průmyslem, ale otázka tedy nebyla tady transparentnosti, ale odpovědnosti. Tady ta eh, transparentnost narážela na odpovědnost. A to je druhá část, tedy trans, transparentnost. Pořád se mluví o transparentnosti, to je velice dobré, jako kdyby to byla sama osoběcnost. Ne, to je nástroj pro eh, to, abychom aplikovali etiku, odpovědnost, eh, transparentnost, ta nás vedla k tomu, že jsme zjistili, že ten pán, mm, tedy že kolem něj jsou ty informace, jaké jsou, a Eh, on, že tedy on eh, tedy má ten eh, rodinný vztah tedy na ropný průmysl přes svého tedy mm, švagra a že on tedy bude přijímat rozhodnutí v této, ve, stejné, ve, stejné oblasti, takže to je to, co jsme kritizovali tady v parlamentu. Takže transparentnost to není všelek, to je nástroj je to jenom to takový katalyzátor. A mm, mm, potom je třeba aplikovat pravidla, etiku, odpovědnost, mm, tedy podle, eh, tedy na základě transparentnosti potom je třeba aplikovat určité akce. Jak jsem řekla, ne, nemusím vyjadřovat ke konkrétnímu případu, když eh, není stížnost. Ale obecně mohu říci, že transparentnost souhlasím. Transparentnost musí k něčemu vést. Není, eh, jde o transparentnost jenom samo pro sebe. Já jsem bohužel už dost stará na to, abych viděla, že eh, vlády administrativy jednají pouze, když se spojí určité síly, které k tomu donutí. A to obvykle je kulturní posun. Včera, když jsem byla v parlamentu a sledovala jsem dlouhou řadu lidí, kteří chtěli podepsat registr transparentnosti. To indikuje kulturní posun. To, že registr transparentnosti existuje a že oni mají potřebu, když to je dobrovolné, to podepsat. To se stalo ne díky do, dobrotě srdce, ale proto, že e, někteří v parlamentu z občanské společnosti si to, toho přáli, dosáhli toho a administrativa to změnila. A myslím, že časem registr transparentnosti bude povinný a rozšíří se i na radu, nejenom komisi. Já vím, že toto je tedy obecná odpověď, ale pokud se nám podaří dosáhnout toho, co chceme, tento výbor, já i vy, ve, stavu, ve vztahu ke zvyšování transparentnosti s cíl s tím, že bude mm, EU lépe fungovat a občané budou mít větší důvěru, tak to, o čem mluvíte vy, se nutně, nutně tedy stane součástí toho mixu. A doufám, že e, příští komise e, um, zajistí lepší pravidla a podobně. To, co um, vidím, a to je možná málo pro hodně lidí, jsou z, kulturní změny, k těm dochází, protože lidé to po, požadují stále více a mm, to je z důvodu toho, co zastalo před 6 lety a eh, mnoho eh, států tím stále trpí. Děkuji právě. Tento výbor v důsledku první reformy etického kodexu pro komisaře eh, zvolil jaksi obširnější, kon, obširnější koncepci rodiny než koncepci partnera a dětí. Protože jsme přesně již tehdy předviděli, že něco takového přijde. Ovšem tady na, v parlamentu se nám nepodařilo se prosadit. Tady ne všechny naše návrhy byly realizovány. A já tady jsem si vzpomněla na svého profesora filozofie na univerzitě, že to je případ tragiky toho, že člověk má pravdu, ale nedostane za pravdu od ostatních. Takže se to musíme vrát nadále a přistoupit k tomu chytře. Ten, kdo bojuje za transparentnost, a tady má paní Ayala Sender pravdu, musí vždy myslet i na tu realizaci, tedy na to, že musíme použít transparentnost proto, abychom dokázali dělat reklamu pro to, aby lidé eh, důvěřovali v systém, který vlastně pro eh, občany, které na to hledí změšku, průhledný není. A tady je důležité, abychom skutečně eh, toto prosadili. Děkuji paní O'Reilly za celý výbor a jsem si jistá, že v roce 2015 vás ještě znovu uvidíme. Äh, Děkuji mnohokrát. A co se týče statutu služebního řádu, odpovídající články, bohužel pouze v angličtině, vám ukážeme. Vy si to pak můžete dohledat, protože služební řád je přeložen do všech oficiálních jazyků, takže my vám to ještě poskytneme. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je zvláštní zpráva 11 2013 o údajích o hrubém národním důchodu. To je záležitost, která právě vyvolala jaksi velice zajímavou chaotickou situaci na radě. Spravodajem Bart Staes. A protože ten jeho pracovní dokument ještě představen nebyl, má nyní Bart Staes slovo a může představit svůj dokument. Děkuji, paní předsedkyně. Zvláštní zpráva účetního dvora číslo 11 2013 již představena byla v jedné z našich předchozích schůzí. Já jsem tady vypracoval předběžný pracovní dokument, protože jsme tady eh, ještě vedli eh, diskuze s Eurostatem a s útvary komise. Nyní máme tady novou verzi, ale sama jste v úvodu řekla, že i na politické scéně se momentálně jisté věci již odehrály. Včera jsme zde měli zprávu účetního dvora, kde nám bylo řečeno, že 4,7 rozpočtu z roku 2013, tedy prostředků z tohoto rozpočtu, bylo využito nesprávným způsobem. Byla to tedy relativně vysoká míra chybovosti. Pokud si to propočítáme, tak je to celkově 148 miliard, které byly chybně vynaloženými, ale když se podíváme na britský tisk, tak se dočteme, že Vše se hází do jednoho pytle a říká se tam, 7 miliard se špatně vynaložilo a podívejte se nyní, protože technokraté eh, dělají špatně své výpočty, tak my tady musíme eh, dodatečně zaplatit jako příspěvek ještě dalších 2,1 miliard eur. To samozřejmě vše souvisí se způsobem výpočtu hrubého národního důchodu. Ale zvláštní zpráva účetního dvora velmi adekvátně vysvětlila zcela jasně, jaké problémy existují v oblasti výpočtu hrubého národního důchodu, jaké metody jsou tam využívány, které využívány nejsou, které by možná měly být využívány. Je to relativně technická záležitost, ovšem vede to k politickému problému, alespoň od té doby, kdy Evropská rada koncem října vyzvala premiéra Camerona, také premiéra Renciho a o trochu méně nizozemského premiéra, respektive jim sdělila, že něco nesedí ve způsobu výpočtu hrubého národního důchodu. Oni se velice rozčilovali, byli rozhořčeni, tvrdili, že o ničem nevědí, ale bylo jasné, že, na, že se vedly diskuze na vysoké úrovni úředníků o způsobu výpočtu eh, hrubého národního důchodu. Existovaly tam výhrady. O tom se vědělo také se vědělo, že dojde pravděpodobně k výpočtu nějakého nového čísla. Tedy tím, co řekl Cameron, se to celé ještě mnohem více spolitizovalo. A útvary komise komisařky Tysonové, která je není odpovědná za Eurostat, respektive prostřednictvím těchto útvarů jsem se obrátil na komisi a poprosil jsem ji, aby již dnes nám poskytla lepší vysvětlení o současném stavu věcí, co se týče toho nového výpočtu a v těch nových čísel které obdržely některé členské státy, některé musí 1. prosince doplatit příspěvek, některé ne, ale pro mě je důležité, aby tato diskuse probíhala transparentně. Ne, abychom se dostali do situace, ve které momentálně jsme, že vše se háže do jednoho pytle, nedělají se vůbec žádné rozdíly, vznikají celá řada nepochopení a také jsou rozšiřovány i lži. Daňový poplatník má právo na to, aby Eh, se mu dostala jasná transparentní objasnění a proto jsem poprosil komisi, aby nám vysvětlila, o co tam vlastně přesně jde. Nejde pouze o to konečné číslo, to již známe, ale na to, na to, se můžeme, to si můžeme dohledat také na webových stránkách komise, ale měli bychom rok od roku mít možnost přesně vidět, co bylo doplaceno, co naopak se vyplatilo zpět členským státům. Tento přehled bychom měli dostat, a to od roku 2002. Pro jisté členské státy je to skutečně velice zajímavé. A pak tady budeme v situaci, kdy budeme plně informováni, ano. Pak budeme stá- znát stav věcí. Závěr z mého pracovního dokumentu bych potom také mohl propojit s politickým závěrem. A pokud půjdeme nad rámec zvláštní zprávy, tak z té celé historky vyplývá, že současný systém financování evropského rozpočtu, ta celá diskuse o to, že je třeba ten systém změnit, že ty již nechceme 70% HND, ale možná 30% bychom rádi zafinancovali z vlastních zdrojů. Celé jasně se prokázalo, že je třeba vést tuto diskusi o financování Evropské unie. My jsme se o to pokusili již v minulém volebním období, my jako výbor. Snažili jsme se nastartovat tuto diskusi a také vím, že ta debata patří také do výboru pro rozpočet, jistě. Měli bychom tedy se snažit zajistit, co možná nejvíce spolupracovat s členy výboru pro rozpočet, aby tady nedocházelo ke konfliktům mezi parlamentními výbory. Ale tu diskuzi je třeba vést je to jediná šance, jak se zbavit těch neustálých přetahování, které se týkají těch vlastních příspěvků. Já se také obrátím na otevřenou konferenci předsedů s panem Van Rompoyem, respektive na ní nyní, myslím, kde pan Verhostav jasně se zasazoval o jiný, zcela jiný systém financování evropského rozpočtu a já musím říct, že v tomto s ním plně souhlasím. Nevím, zda si přejí ostatní kolegové ještě něco podotknout eh, před komisí, pokud ne, tak bych poprosil komisi, aby eh, nám odpověděla na otázky, které jsem položil, které se týkaly toho objasnění. Je třeba si také uvědomit, že toto ještě nemůže být nějaká závěrečná diskuse. Eh, budeme muset se k tomu vracet na dalších schůzích našeho výboru. Budeme si muset pečlivě prostudovat veškeré číselné údaje a mít k dispozici i veškeré dodatečné informace, aby toto mohlo být zohledněno také při udělování absolutoria. Předsedkyně, děkuji, Barte. Já jsem pracovní dokumentu ale neviděla žádná doporučení, žádná tvá doporučení. Eh, připravuješ ještě něco? Já tady mám doporučení účetního dvora, ty tady vidím, které, eh, které se týkají které lze případně zahrnovat do videoční zprávy. Ano, doporučení učeního dvora, to jsou tvá doporučení. Aha, dobrá. Nyní se to objasnilo. Velmi vítám zde odpovědného člena účetního dvora, pana Cvikla. Pane Cvikle, přejete si i hned vystoupit? Ta zpra- zvláštní zpráva byla prezentována v září. S, jak řekl pan zpravodaj, další informace by pomohli v této diskusi. My jsme ehm, se dívali, co se dělo v roce 2010, takže eh, to není současný opravný rozpočet, návrh opravného rozpočtu. Řada kolegů se přihlášila o slovo kolega Boj. Děkuji. Jak řekl zpravodaj, Eh, údaje o HND byly velice aktuální, především v Británii. Je to tedy velice aktuální téma. Kolegové si uh, pamatují, že premiér, britský premiér vyjádřil svůj šok na posledním summitu, co se týče výpočtu HND příspěvku kde zjistil, že příspěvek Británie byl navýšen o 2,1 miliardy euro. Samozřejmě britská vláda byla proti jakékoliv jiné metodě financování EU, jsou velice silně proti, nebudou ani poslouchat argumenty o alternativách. Také odsouhlasili metodu kalkulace v minulosti, poskytli data, která se používají v tom výpočtu a Eh, o tom novém čísle byli informováni polovině října, ne na konci října. Národní eh, statistický úřad eh, ty změny na, na papír v květnu a také dopady těchto změn v Británii. Takže britská vláda o tom věděla mnoho měsíců, takže ten šok, který vyjádřil pan premiér na summitu, byl, byl hraný jeho ministři minimálně o tom věděli mnoho měsíců. Jak jsem řekl, je to velmi teď aktuální téma. Samozřejmě to vyvolává otázky, co se týče Eurostatu. Komise zda by měli nést část viny za ten chaos. Všichni obvinují někoho jiného. V té zprávě se říká, že ověřování dat není strukturované, že mm, velké revize nebyly dostatečně proskoumány a mm, já jsem si jist, že Eurostat a uh, se by k tomu přistupovali poměrně. Patrně. Uh, je potřeba nějak e, větší jasnost a změny do budoucna. Já jsem byl s Ehm, co se týče měření tedy stínové ekonomiky jako součástí HND. To byla ta změna výpočtu, kterou to vyvolalo. Také bychom měli změnit načasování těch výpočtů. Například mohly by členské státy dostat větší eh, oznámení s předstihem. To oznámení s předstihem ehm, Mohli bychom tedy se podívat na ten časový plán těch výpočtů a informací, které dostaly členské státy. Poslední bod, transparentnost. Není to jasné. My mluvíme s členskými státy, ministry, úředníky, komisí a dalšími. Každý dává jinou odpověď. Je velmi důležité, aby, bylo jasno, aby byla jasnost a transparentnost. My abychom věděli, jak se ty výpočty dělají a kdy budou ty změny. Takže časový harmonogram by byl užitečný i pro tento výbor. Děkuji, kolega Ali. Děkuji, vážení kolegové, zástupci účetního dvora. Já chci pogratulovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zvláštní k této zvláštní zprávě, která a ten přístup, kterého jsme svědky v této zprávě. Abychom, aby byl generován příspěvky do evropského rozpočtu, potřebujeme konsistentní systém hodnocení um, ehm, HND členských zemí. Je to nutné, protože je to založeno na zdrojích, eh, tedy je to zdroje 70%, 70% evropského rozpočtu. Je zvláštní, že účetní dvůr našel tak velké částky, eh, tak velké rozdíly v práci komise. Nejenom eh, strategie ověřování, ale celý proces, tedy informování. Tato situace je zajímavá, když si přečtete odpověď komise, kde nesouhlasí s většinou zjištění účetního dvora. Nebudu zacházet do detailů, ale zdá se mi, že e, mají naprosto rozdílný přístup od metodologie, makroekonomie a manažerského přístupu. Já mám dvě otázky k účetnímu dvora, dvoru, potom to negativním hodnocení eh, výboru pro HND, které jsou zástupci členských zemí, um, je možné spoléhat na statistické informace, které eh, poskytují tyto instituce. Ta situace by se mohla ještě zhoršit, kdybychom přešli k sofistikovanějším datům, například HND, různých členských zájmů a parita kupní síly. Ehm, dále jsou je několik známých ehm, organizací, které distribuují makroekonomické informace o jednotlivých zemích. Eh, například Světová banka, eh, CIA a podobně, můžou, mohou mít mm, nějaký základ pro srovnání dat se všech těchto zdrojů. Ovšem na závěr bych tedy chtěl skončit pozitivně. Mm. Když se dostaneme k části odpovědi komise, která se týká devíti z hlavních doporučení účetního dvora, tak přes některé neschody komise bere na vědomí významnost těchto doporučení a souhlasí s tím, že se nimi bude řídit. To je tedy zlepšení a bude to znamenat lepší přístup, který zlepší efektivitu um, ověřování ze strany komise. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Stajsovi za vykonanou práci a také i účetnímu dvoru. Eh, děkuji za to, že eh, definovali situaci eh, a která se dotýká i ochrany finančních zájmů Evropské unie a to, že nejde pouze o to bojovat proti těm špatným výdajům, ale i pracovat s tou příjmovou stránkou do e, rozpočtu tedy a e, hledat tedy různé možnosti, opožděné platby, rezervy a tak dále. A já se ptám účetního dvora, jaké částky, tedy pokud to chápu podle zprávy od roku 2002, kdy se to mělo aplikovat, i moje země také to měla aplikovat, to je skandální, že ne. Ano, samozřejmě my u nás eh, dokonce i se do toho započítává ekonomika šedá, nezákonná, prostituce a tak dále, to se těžko vysvětluje. A já bych chtěla vědět, eh, jaké ty částky tedy od roku 2002 eh, byla ovlivněna eh, eh, tou situací s těmi spožděnými platbami, rezervami a mm, to, co tady nebylo v pořádku. A k dnešnímu datu, tedy k datu, kdy teď zažíváme velký problém s platbami za faktury a plánuje se, že všechno to ty částky, které se dluží, e, a to se netýká pouze tedy Spojeného království, že tedy e, i mé země se to týká, bude to tedy nějak dáno do pořádku tento rok. A já bych chtěla vědět, jaké jsou tady ty skluzy a jak se to bude tedy inkasovat. A jak tedy e, se členské státy popoženou k tomu, aby plnili svou povinnost? a přispívali do evropského rozpočtu. Děkuji. Ein interessantes Fragenbündel für die... Takže máme tady celou řadu zajímavých otázek na komisi. Já tady eh, vítám zástupce Eurostatu, aby nám mohl odpovědět. Uh, James Děkuji, já jsem jmenuji James Whitnall, pracuji v Eurostatu a jsem vedoucím oddělení uh, statistiky pro administrativní účely. Děkuji vám za pozvání. Pokud mohu, tak nejprve se budu věnovat tomu, co řekl pan Stas, pokud jsem mu správně rozuměl, že byly závažné chyby tedy v národních výčetních výkazech. Systematické chyby tam nejsou. Samozřejmě ta data pocházejí z eh, různých zdrojů. Věříme, že titul zprávy účetního dvora, tedy e, správnost dat o HND. To je obtížné, protože je obtížné říci, kdy jsou ta data správná. Pokud e, bychom měli všechno správné, pak bychom měli odhady, které by byly odsouhlasené a to by bylo a tím by to bylo vyřízené. Nedávno byl zaveden nový standard ESA 2010 pro účetnictví, podle kterého musí územní státy eh, revidovat své výkazy do roku 95, Finsko dokonce do 70. let. Je to tedy pohyblivý cíl. Nikdy se nám nepodaří dosáhnout toho, aby ty statistiky byly úplně správné, ale můžete zajistit, aby odpovídali svému účelu. A to je právě úkol výboru pro HND. Aby to mohlo být používáno pro vlastní zdroje. Když se mm, vrátím k některým otázkám zprávy pana Stáse, my se domníváme, že tedy ten účetní dvůr poskytl zajímavá doporučení k práci mm, výboru, také implementační plán byl vypracován. Myslím, že se tam zdůrazňuje příliš eh, legislativní nekonsistentnost a nezacházení mezi členskými státy. Mm, my jsme pro, proti tomu, že Eurostat nerozpočtuje rovné zacházení. My tvrdíme, že každý stát by měl spravedlivě přispívat do rozpočtu. To znamená, že statistici se účastní celého postupu. E, co se týče výhrad ehm, e, z misí do členských států, pak stanovení akčních kroků a pak, pokud to je důležité, vyřešení výhrad. To probíhá v výboru pro HND. Všechny návrhy se předkládají eh, kolegům v výboru. Kromě toho mm, experti výboru mají možnost kontrolovat vlastní data a vydat stanovisko o vhodnosti dat HND pro využívání pro vlastní zdroje. To k tomu došlo 2 října letošního roku všechny členské státy souhlasily s tím, že když měli možnost tedy porovnat vlastní data, eh, souhlasili s tím, že ta čísla lze použít. Tak tomu bylo čtvrt století. Nebylo by tomu tak, kdyby k členským státům nebylo přistupováno rovně. Účetní dvůr eh, našel velice málo případů nevhodné interpretace ESA. V podstatě tři jeden byl jeden rozdílná interpretace. V práci Eurostatu bylo asi stovka konkrétně specifických k jednotlivým členským státům. A další se týkají obecně všech. Pak tam bylo eh, řada věcí, na kterých bylo třeba dále pracovat, ale nebyly to nutně tedy výhrady co jsme tedy uh, dělali zatím v těchto případech. Eh, nikdo nic nemělo zásadní vliv na HND, bylo to 0,1%, což je uh, zanedbatelné. To je práh zanedbatelnosti. A je to pod tím prahem 0,2%, které použil účetní dvůr v auditu. Každopádně rozpočtové příspěvky eh, by byly minimální, by byly minimální, kdyby, tyto, kdyby se to okamžitě aplikovalo. Na tomto základě, když se podíváme na eh, mnost těch výhrad eh, komise členských zemí, revidovat data o HND v posledních týdnech, takže Zjištění účetního dvora je nutné dát do perspektivy s jinými výhradami, které jsme zjistili. Načasování je důležité, to souhlasíme, je to eh, důležitější než drobné nekonsistentnosti v interpretaci. Eh, je to samozřejmě, eh, jde o kapacity na národní, národní úrovni. Hmm, v září, září um, současně tedy členské státy uh, podávali své připomínky současně s, s implementací těchto změn. Zase lhuta byla září, to vedlo k velkému počtu revizí HND v období 2010, 2002 eh, až 2012. Důvod, proč tyto revize. Prosím vás, můžete číst to trochu pomaleji? Každopádně je to složité, je to složité to obsahově sledovat, tlumočeníci mají problémy. Já se omlouvám. Vrátím se tedy k načasování. My se domníváme, že to načasování je, um, které, o kterém hovořil účetní dvůr, je důležitější než drobné nekonsistentnosti v interpretaci to by bylo možné řešit, protože to je otázka zdrojů, jak v komisi, tak v národních statistických úřadech. V nedávných týdnech vzhledem k lhůtě, kdy členské státy mají opravit eh, důsledky výhrad k AND, společnosti, společně se zavedením zlepšení eh, úzdrojů zdrojů dat a současně se inkorporuje jí změny evropského účetní, systému účetnictví, což zase mělo lhůtu září a toto všechno vedlo k mnohem velkému počtu revizí. Takže členské státy revidovaly data eh, mm, na leta 2002 až 2012, které už byly předtím uzavřené. Asi 1,5 až 2 na 2002 až 2009, další byly revidovány nedávno, asi přes 5 Pokud mohu eh, odpovědět, odpovědět na některé otázky, eh, stínová ekonomika. To je obtížné. Nemáme dobrou definici. Já se chci zaměřovat na tzv. nelegální aktivity, které byly předmětem určitých diskusí v posledních týdnech. My jsme eh, to zvažovali dlouho. Je to součástí ESA eh, od roku 1995, takže to už je řadu let. Ta diskuse eh, se Eh, točí dokola, někteří si myslí, že to je nemorální, jiní se k tomu staví striktně. My musíme se k té legislativě stavět striktně a tam se říká, že nelegální aktivity by tam měly být zahrnuty. Trvalo nějak dlouho, určitou dobu rozhodnout, co je podstatné. My jsme ve výboru se dohodli, že nejvýznamnější pro HND byly drogy, produkce a překupnictví drog, prostituce a nelegální pašování tabáku a alkoholu. Nakonec jsme se shodli na eh, hlavních pokynech, které by se měly využívat v říjnu 2012. Všechny členské státy mají výhrady v těchto věcích, věcech. Tyto mm, věci mají zahrnout do svých výkazů účetních ehm, do září, máme dojem, že to všichni udělali. A nyní, a to je obtížné pro Eurostat, se musíme podívat na tu metodologii, zda je konsistentní s těmi pokyny a, data, a daty, které nám poslali, zda tedy souhlasí se s jejich ehm, pokyny. Druhá otázka časový harmonogram. Naše práce končí v říjnu a pak předáme data. To jsou hrubá data v národních měnách, ani to nekonvertujeme do dat a do, do eur a předáme to v kolegům z DG Budget. Máme dohodu s DG Budget, že proces e, kompilace statistik HND je práce Eurostatu, a vypracování a práce na základě rozpočtových příspěvků je pro DG, práce pro DG budget, tak to je už 25 let. Další eh, poskytovatele informací mohou hovořit o IMF, CIA k tomu se vyjádřit nemohu, obávám se. Eh, ty standardy, které používáme, jsou mezinárodní, vyplývají se systému OSN, mm, národních účetních výkazů, to vytváří statistická komise, dokument, který se zpracovává pod záštitou OSN, OECD, IMF, Světové banky, Eurostat, Evropské komise. Takže to jsou mezinárodní standardy, které se pak překládají a upravují pro Evropu pro evropský systém národního účetnictví, který vstoupil v platnost v letošním roce. Pak ehm, různá hlediska účetního dvora. Myslím, že je větší schoda mezi účetním dvorem a dostatem. Myslím, že je ehm, Myslím, že jsou tady velice důležitá témata, která navrhovali, která budeme samozřejmě implementovat. Teď se chystáme začít nové kolo verifikací HND. Toto je mm, ideální příležitost tady tam začlenit doporučení účetního dvora. Rozdíly jsou v tom, že my jsme statistici, oni účetní v národních kazech je hodně odhadů, nejsou to reálné transakce. Když se podíváme třeba na bydlení, tak to jsou e, možné e, jaksi e, důchody, které si někdo vyplácí sám sobě, takže to nejsou z transakce, které existují. To jsou všechno jenom jaksi potenciální nebo hypotetické transakce. Je to tady je obtížné být um, na stejné rovině jako účetní dvůr. Myslím, že to je většina otázek, které jsem byl schopen zodpovědět. Samozřejmě Eurostat bude spolupracovat s tímto výborem, co se týče, ale jenom co se týče statistických záležitostí nebudeme mluvit o tom, jak se dělají statistické příspěvky a kusíme se tomuto výboru na pomoci, jak budeme, možné, jak budeme schopni. Omlouvám se, že za tu rychlost svého příspěvku. Uh, yes, thank you, Madam Chair. Good Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Jmenuji se Disword a jsem z DG Rozpočet a jsem odpovědný, jsem vedoucí oddělení odpovědné za DPH. Eh, hrubý národní důchod eh, samozřejmě vychází ze zdrojů a tady již byly otázky na toto téma plateb. plateb eh, o čem se hodně hovoří v médiích. A se hovoří hodně o harmonogramu těchto plateb. Možná bych mohl trochu vysvětlit, jak ten systém funguje jak funguje systém plateb. Takže o co jde v těchto platbách? To jsou platby, které eh, eh, mají vztah eh, s, s DPH a HND a tedy z toho se vlastně vypočítávají příspěvky tedy do rozpočtu a z toho vznikne ta položka vlastní zdroje. Pro rozpočtový rok tak eh, tam potom vždycky členské státy platí každý měsíc dvanáctinu z této platby na základě odhadu eh, eh, výše hrubého národního důchodu a inkasovaného DPH. A vlastně až rok, rok na to členské státy pošlou skutečné údaje o inkasovaném DPH a výši hrubého národního důchodu. Jakmile komise dostane tyto údaje, které se týkají a, e, a e, DPH, tak to je v červenci. A pokud je o e, hrubý národní důchod, tak to jsou údaje, které se posílají Eurostatu do 22. září. Jakmile tyto údaje se prověří, a pokud jde o hrubý národní důchod, tak to musí potvrdit příslušný výbor eh, za účasti statistických úřadů členských států a potom DG rozpočet je schopen vypočítat eh, tuto bilanci DPH a HND, to znamená vypočítáme částku, mm, tedy přepočteme tu částku, která byla vlastně zálohově zaplacená a přepočteme to tedy podle reálných údajů a tedy samozřejmě od té reálné částky, skutečné částky se potom odhadne, odhadne to, co zaplatili vlastně zálohově 12 dnů každý měsíc. A mm, takže z toho vznikne potom ta bilance. A, a, a, a to je zakotveno v legislativě, eh, která upravuje vlastní zdroje, kde se stanovuje i lhůta, do kterých členské státy, lhůta, do které členské státy musí poskytnout komisi údaje. Takže my vždycky samozřejmě nejprve eh, vycházíme z eh, z předchozích let, z předchozího letu, z, předcho, z předchozích let, ze čtyř předchozích let a podle toho děláme odhady těch příjmů nejprve a samozřejmě i zde třeba e, i vycházíme z Eurostatu a jeho analýzy, třeba když Eurostat dospěje k závěru, že členský stát daný by měl zlepšit e, ty výkazy e, a potom tedy Eurostat má určité výhrady, takže v tom případě můžeme vzít do úvahy třeba i delší referenční období, což se stalo teď kdy členské státy musely reagovat na tyto výhrady. Komise vlastně je tedy schopná eh, eh, poskytnout tu kalkulaci pro jednotlivé členské státy až poté, co komise, eh, respektive výbor pro HND dostanou tedy ta údaje, ty údaje o hrubé národní důchodu z členských států. Toto je normální každoroční Eh, proces, děláme to každý rok, takto. A pro některé členské státy to saldo je pozitivní, pro některé to saldo je eh, pozitivní. A pokud je pozitivní, tak se po nich chce, aby zaplatili k prvnímu 12. vždycky. To je také v předpisu o vlastních čistě technická záležitost. Eh, která vychází z platných předpisů. Co je zvláštní tento rok, je, že i když výsledky těch salt jsou vysoké, eh, z těch důvodů, které vysvětlil kolega z Eurostatu, tak eh, vlastně týká se to velkých revizí, které členské státy provedly mm, pro výpočet HND. A takže i když eh, ty salda, která se vypočítala, teď je to 9,5 miliard euro, to je to, co členské státy by měly zaplatit podle předpisu o vlastních zdrojích, tedy k prvnímu dni, tedy k prvnímu 12., eh, tedy to je ten den splatnosti, kdy se to pozitivní saldo musí uhradit. A jak jsme již slyšeli, máme zde opravný rozpočet číslo 6. To byla reakce komise na tu vysokou částku toho salda. A komise tedy e, e, připravila e, opravný rozpočet, který počítá s těmi platbami navíc od členských států a ty budou zakalkulovány již do rozpočtu tohoto, tohoto státu. Takže pokud jde o efekt na rozpočet, efekt toho opravného rozpočtu je tedy v podstatě neutrální, ale to znamená, zvýší se příjem z těch salt, ale sníží se potom mm, ty vlastní zdroje, které e, se hradí podle výpočtu, normálního výpočtu hrubého národního důchodu. Je to je to čistě technický důsledek, neutrální technický důsledek, eh, který vyplývá z předpisu o vlastních zdrojích. Děkuji. Tady je důležité, abychom si ponechali dobrou náladu. Já se ptám pana Větvose, proč v roce 90 proč se tak dlouho trvalo ty výpočty z roku 95? My jsme přeci již velice dávno zavedli počítače, takže dotaz na tu dlouhou dobu. A pak bych poprosila oba dva zástupce, aby nám veškeré své poznámky dali k dispozici v písemné podobě, protože ta vysvětlení nejsou příliš jednoduchá. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže doufám, že dostaneme odpověď na otázku dlouhé doby trvání a pak ty výhrady v roční výroční zprávě generální ředitelství pro rozpočet. To jsou nejstarší výhrady, které tam máme, ty už jsou téměř, začínají plesnivět, ale máma je tam v té zprávě já se tedy ptám, zda můžeme vycházet z toho, že tyto výhrady někdy z toho dokumentu zmizí, anebo je to tak, že je tam budeme mít na pořád. A ještě má otázku kolegyně Ayala Sender. Ano, já Eh, statistice moc nerozumím sice, ale ten poslední opravný rozpočet, to znamená, že země podle těch korekcí dluží peníze Evropské unie eh, od eh, roku 2002, nebo tedy podle toho referenčního období. No a pokud to chápu, je to tedy 9,5 miliard, pokud jsem to pochopila, ale v podstatě podle toho opravného rozpočtu je to neutrální, jako že by nic ne, nedlužili, je to tedy nulový dopad, já to moc, takže to nevím, jak to vysvětlit. Takže dluží nebo nedluží? A, a takže pokud dluží, tak přece jim nemůžeme nic prominout. A je to by komise nám říká, že to je technická záležitost, tak když dluží peníze, no tak mají zaplatit, ne? A nebo jim to promineme, nebo jak to je? Já jsem to nepochopila. Pan zpravodaj Bartstas. Děkuji. Jsem potěšen eh, za vysvětlení, které jsme dostali, ale je to skutečně velice komplexní téma a proto byla ta vysvětlení tak složitá. Zítra eh, se bude konat rada ECOFIN, rada ministrů financí a já předpokládám, že se tam vyskytne přesně tato diskuze na pořadu jednání. Eh, protože víme, že tedy na Evropské radě došlo ke sporu a z tohoto důvodu někteří premiéři dali svým ministrům financí úkol, aby celou věc Eh, osvětlili, aby si dožádali vysvětlení. Já doufám, že komise poskytne nějaký briefing v papírové podobě, protože skutečně zítra se to téma jistě provídat bude a bylo by dobré, abychom my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu, měli k dispozici odpovídající informace, abychom se tady dostali k obsahu toho briefingu. abychom přesně věděli, co bude říct řečeno eh, ministrům financí a tak budeme moci lépe pochopit, o co se tam vlastně ve skutečnosti jedná. To jsou možná přesně ta písemná vysvětlení, o které jste si právě požádala, paní Gresle. Eh, samozřejmě v rámci přípravné fáze jsem eh, si vyměňoval e-maily z útvary komise a tam jsem také se na ně obrátil s prozbou, abychom vedle té tabulky, kterou již máme s těmi čísly, 9,5 miliard celkově, pak to rozdělení na jednotlivé členské státy, veškeré ty dodatečné platby do 1.12. A ptala jsem se i na další věci. A bylo mi také přispíbeno mně jako zpravodajovi, že dostanu totální přehled, a totiž každoročně, za každý rok, s těmi veškerými výhradami a těmi přísliby, které pak eh, následovaly tak abychom skutečně od roku 2002 až do letošního roku přesně věděli, jak k té tabulce došlo. Jak ta tabulka byla sestavena, to chceme přesně vědět. Tedy má otázka komisi. Můžeme dostat informaci do těch základních dokumentů, které paní Georgieva dostala k dispozici od svých útvarů? Myslím si, že my jsme tady důležitými účastníky v celém procesu. Pak bych rád viděl, eh, měl k dispozici to rozdělení po jednotlivých letech. Musíme to asi, eh, budeme to muset ještě predebatovat v rámci schůzy koordinátoru, ale chci, abychom na naší schůzi 20. listopadu mohli tento bod uzavřít tak, že budeme mít skutečně veškeré informace o celé situaci předsedkyně, protože tady máme člena kabinetu a také hlavního učitního. A já bych tady jako členka nového týmu snů se na ně obrátila. Výbor pro rozpočtovou podporu skutečně má tu ambici, že to chce plně pochopit, vyjadřuji respekt svým kolegům a já plně podporuji to, že potřebujeme v tom případě veškeré dokumenty a není má slovo. Paní předsedkyně, pár výhrad. Za prvé bych rád vás odkázal na stanovisko účetního dvora za rok 2012 tak eh, zvaný eh, návrh k rozhodnutí rady o vlastních zdrojích. Tam v prvním odstavci se říká, že stávající finan- systém financování je složitý, komplikovaný a netransparentní. A teď, abych eh, se vrátil ke zvláštní zprávě. Ano, zástupce komise má pravdu. Naše zpráva má tedy název, že je třeba tedy eh, správně nastavit údaje o národních HND, ale tady nám jde o to, aby skutečně docházelo k prověřování, aby to komise verifikovala, prověřovala a aby to udělala eh, brzy, aby se i zlepšila efektivita těch kontrol. Mm, jde o ta e, naše výroční zpráva e, obsahuje e, specifická, specifické výhrady, 114 těch výhrad, vydali jsme je včera. A za třetí, samozřejmě, my nejsme účetní, my jsme auditoři, kontroloři a my se snažíme touto zprávou přispět k té zodpovědnosti, o kterou tady jde. A v tomto kontextu s veškerou péčí jsme zanalizovali činnost Eurostatu a DG rozpočet a na základě toho jsme vytvořili doporučení a tato doporučení byla přijata a odsouhlasena komisí. A mm, podle názoru účetního dvora tedy teď jde o to, jak ta doporučení se budou implementovat, tak aby se zlepšila efektivita činnosti komise. V tomto děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že hlavní byla vaše otázka eh, k těm výhradám. Proč jsou tam tak dlouho? Proč to trvá tak dlouho? Jedna, jeden z problémů, jak řekl soud, je délka toho minulého cyklu verifikace, který trval dlouho. My jsme dělali audit 13 eh, členských zemí poprvé. A když děláte eh, verifikaci účetních výkazů poprvé, tak je to delší než po třetí nebo po čtvrté. To je jedna věc. Druhá, jeden důvod. Druhý důvod. Ty výhrady byly Eh, stanoveny tedy na konec toho období verifikace. A to bylo mm, rok 2012. A lhůta, kdy je měly členské státy vyřešit, byla stanovena na září 2014. To bylo eh, mm, náhodou jaksi ve stejnou dobu jako jiné revize. Zda to byla náhoda, to nevím. Každopádně členské státy měly dva roky, aby se na ty eh, složité věci podívali a zkusili se to zlepšit. Z naší první analýzy hodně nebo velká většina těchto výhrad byly vyřešeny eh, členskými státy. Je jich pár, které nebyly a my o tom budeme mluvit s kolegy z DG Budget. A pak je tam možná několik rezervací, které nebyly vůbec řešeny, anebo jenom částečně. V mezidobí ten tým ver, verifikace HND Eurostatu toto bude posuzovat. Uvidíme, zda e, tedy jedna z těch věcí jsou ty nelegální činnosti, podívám se, zda metodologie je správná, zda uh, členské státy eh, skutečně používají vlastní metodologii. V září 2015, až budou mm, předána nová data, tak většina těchto výhrad bude vyřešena s zdroji, které máme a se zdroji v členských zemích. Otázka je, zda tam budou navždy. Nebudou, to je, nemů, nemohou my eh, budeme posuzovat eh, možnosti urychlení toho procesu. Eh, k roku 1995 to bylo několik zvláštních případů, kdy členské státy měly výhrady k předcházejícímu kolu verifikace HND. A pak to byla otázka toho, že členský stát nebyl schopen řešit ty výhrady včas. My se neustále obracíme na členské státy, říkáme, tím, že musí eh, do určité doby ty výhrady zrušit. Eh, my budeme zvažovat možné kroky. Tato situace nastala v Řecku, Velké Británii v roce 2005 by se neměla opakovat. Jsou za současného kola verifikací, protože máme stěží dost zdrojů pro současné kolo verifikací a e, nikoli už na to předchozí nebo ještě předtím. Děkuji. Pan Graf, e, děkuji paní předsedkyně. Vy jste zmínil um, DG Budget a komisi. Já chci eh, se vrátit ke zprávě účetního dvora včerejška, zvláštní zprávě, která byla projednána včera. Tam bylo jasně vysvětleno, jakou práci dělá Evropský účetní dvůr v oblasti HND. Oni analyzují po validaci eh, těch čísel, co, co se, po té, co se odešlo do DG Budget, tedy analyzují, zda DG Budget správně kalkuluje částky, které mají zaplatit členské státy. Měli zatím um, nulovou chybovost. Takže to, co dělá DG Budget, jak se dostalo hm, čisté, čisté uh, vysvědčení. Uh, vy, paní předsedkyně, Ehm, my vám poskytneme přesné vysvětlení, jak to bylo vysvětleno a také eh, to bude navázáno na opravný rozpočet. To je samozřejmě z technických důvodů. Není tedy snadné eh, rozumět, jak se ty částky eh, navzájem kompenzují, takže my chceme velice transparentní, poskytnout transparentní obrázek toho, jaké částky mají být eh, dopláceny, jaké mají být dopláceny. Děkuji vám. Gibt's noch Anmerkungen bei Generaldir ist es der Generaldirektion Haushalt? Ehm, mm, mm, za generální ředitelství pro rozpočet, Vůči budget. Chcete něco k tomu říci ještě? Já eh, jsem mm, eh, teď se díval na ten eh, opravný rozpočet. Proč nežádáme ty platby? No, tady o to nejde přece, protože, jak dobře víte, tak rozhodující věc pro rozpočet EU je úroveň výdajů. A ta příjmová stránka musí vždycky pokryt stránku výdajovou takže vždycky my to stanovujeme podle eh, výdajové stránky. Pokud máme eh, větší příjmy, příjmovou stránku, tak ty se dostanou do přebytku a ten přebytek se zpátky vrací členským státům. Takže hm, o to šlo v tom opravném rozpočtu. Nyní si uvědomujeme, že máme zde 9,5 miliard navíc. A pokud eh, takže ano, samozřejmě, pokud by to e, bylo inkasováno, tak by se to dostalo do přebytku tohoto roku a pak by se to vracelo členským státům příští rok. Takže pokud je o ty platby, e, takže u některých členských států ano, jsou dost vysoké, ale jsou již e, zakalkulovány do rozpočtu tento rok podle normálních plateb, podle HND a toto jsou vlastně platby navíc normálně ty platby navíc jsou nižší. Ale v podstatě to eh, nepostihuje nějak výši příjmu do rozpočtu EU. Jak řekl Manfred, eh, tak my vám k tomu poskytneme takový přípis pro informaci, jak to vypadá s tím výpočtem toho salda a že tedy by to měl být rozpočet vyvážený, takže to vám to předáme zpravodaji. Dobře, no uvidíme. Mm, já jsem z toho nějak šílená už. Tady máme velký problém s platbami. A účetní dvůr nám to také včera řekl jasně. Mhm. to znamená v absolutoriu za rok 2013, my vlastně nevíme, zda se nám podaří platit faktury nebo ne. No a tady je možnost mít přebytek najednou eh, a my máme přece dluh na straně plateb těm konečným příjemcům za ty faktury a tady my si dovolíme přijít o ten přebytek. A e, tady, e, a, takže to je dobré přece mít e, příjmy větší, než jsme očekávali a abychom přece to použili a vyřešili ten problém s platbami. O tom jsme tady včera slyšeli od předsedy účetního dvora, že to je velký problém. A pan Cameron tedy teď figuruje na všech prvních stránkách novin a tam to komentuje, takže já se ptám, no to je kvůli tomu, že e, tady tak křičí pan Cameron? <laughs> A proto máme ten opravný rozpočet. No, mm, takže možná nám to vysvětlíte v tom vašem přípisu, třeba to pochopím, ale já bych to chtěla nějak vysvětlit mým voličům. <laughs> Protože jak jim to, teď jim to asi nejsem schopná vysvětlit, ale já bych ráda měla v ruce nějaké podklady, abych jim to mohla vysvětlit a že to, oni to vidí, takže to je kvůli tomu, že tady křičí pan Cameron. Kolegy Celer hat ums Wort gebeten. Kolega Celer poprosil o slovo. Ja, vielen Dank. Ähm... Děkuji. Já jsem také velikou dlouhou dobu jsem se zabýval rozpočty a vím, že můžu eh, jak si utratit si pouze to, kde vím, že mám zajištěný příjem. A když zjišťuji, že mé příjmy, které jsem odhadl v rozpočtu, nemohou, e, nemohou pokrýt výdaje, no tak musím udělat opravný rozpočet. A když mám víc příjmů za ten určitý rozpočtový rok, tak si mohu zvážit, kam ty peníze mohu dát, kde bych mohl něco vylepšit, posílit. A nebo převedu ten přebytek do dalšího roku, či podle naší systematiky evropské zpět. To je tedy přesně toto téma e, a je jasné, že prostě příjmy a výdaje jsou oddělené, ale v aktuální diskuzi se zdá, že některé státy dostávají možnost peníze, které měly zaplatit, e, dostávají možnost, že tyto peníze dostanou zpět a jiné státy na základě nových výpočtů jsou nuceni něco doplatit, protože zaplatili příliš málo. Když se tedy podívám na příjmovou stránku, na tu stranu příjmu, tak to má samozřejmě přímý dopad na tu stranu výdajů. A ty, kteří mají platit a nezaplatí a říkají, že to je v podstatě nějaká hra, která stejně vždy vyjde na stejnou, no tak předpokládám, že ty státy, které dostaly ty platby zpět, tak je tady také nemohou dostat. Protože jinak bychom na straně výdajů eh, měli obtíže anebo je můj předpoklad špatný. My tady jednak eh, diskutujeme teoreticky, ale na druhou stranu rozpočet je velice praktická záležitost. A já bych tedy rád věděl, jak to tedy vypadá na té výdajové stránce, co tedy reálně my jsme měli k dispozici na rok 2013, co budeme mít, či ještě máme k dispozici na rok 2014 a s čím mohu počítat pro rok 2015. To je přeci, alespoň z hlediska krátkodobého finančního plánování, něco, co prostě musíme vědět. Well, this is linked to the system of... Toto souvisí se systémem mm, evropského rozpočtu, který je založen na výdajích. Úroveň eh, výdajů je to, co rozpočtový orgán schválí. A to určuje úroveň příjmů na každý rok. Takže každé euro, které konečné úrovni výdajů, pokud se nevyužije, se vrací zpátky. To je tedy systém evropského rozpočtu. A to je jiné než systém národních rozpočtů. Tak to funguje. Samozřejmě s touto eh, rovnováhou členské státy závisí na údajích o HND. I kdyby byl přijat opravný rozpočet, tak by museli platit podstatné částky a to jsou částky, o kterých se mluvilo v tisku. Není to tedy plná částka dorovnání, ale je to částka, kterou budou muset doplatit na základě opravného rozpočtu. Takže taková je ta situace. Samozřejmě musím zdůraznit, že tento opravný rozpočet je nyní předmětem jednání rozpočtových. Je to součástí velkého balíčku a rozpočtový výbor již o tom byl informován v tomto opravném rozpočtu. Pondělí. A jak bylo řečeno, je to k jednání. Zítra bude schůzka Ecofinu, kde se tento balíček bude projednávat. Děkuji. No dnes se koná odpovídající dovací řízení, první část, dneska, dnes odpoledne, takže hledám ještě zájemce, dobrovolníky, někoho, kdo ještě neví, co by udělal odpoledne, takže můžete se přihlásit s prostřednictvím frakcí. A pak se máme návrh eh, na rok 2015, Sparte, ano, my se tomu tématu rozhodně budeme věnovat i nadále. A děkuji vám a tady ještě vás prosím, abyste nám to tedy poskytli a také prosím, abychom dostali od paní komisařky ten briefing. Tímto jsme ukončili tento bod a dostáváme se k bodu číslo 11, což je prezentace e-meetingu z generální ředitelství ITEC našeho parlamentu. Je to tedy prezentace elektronické schůze. Koho zde mohu uvítat, prosím. Thank you. Uh, uh, Děkuji. Uh, já se jmenuji Bekrke, pracuji v DJI Tech, internetových službách. Děkuji za příležitost prezentovat e-meeting. E-meeting je mm, interní pracovní názor, pracovní nástroj, který asi mnozí z vás znáte, protože již v roce 2012 proběhla pilotní fáze. Nyní je k dispozici všem. Um, e-meeting je aplikace, která um, poskytuje dokumenty elektronické formě schůze výboru. Je, e, možný je k tomu snadný přístup, ze všech zařízení. Mohu pros, poprosit, aby se jednalo venku? Protože vaše diskuse jsou velmi rušivé. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. E-meeting, tedy e-meeting umožňuje práci bez papírů kdekoliv, kdykoliv, na jakémkoliv zařízení. Nabízí tedy jaksi ekvivalent papírových složek, které máte na stole. Můžete to používat stejně jako papír a tak vám umožňuje snížit spotřebu papíru jak papírové, tak elektronické dokumenty mají výhody i nevýhody. Mm, některé výhody vám ukážu během krátké demonstrace. Aplikace e-meeting byla vyrobena jaksi interně našimi pracovníky. Eh, souvisí tedy s e-committee, intranetem, který již se používá Eh, několik let. Je to nástroj, který poskytuje větší informace o práci. Výboru máte uh, průvodce na svých stolech a také byl uh, v programu na internetu. Vyžaduje to trošičku určité, určité množství výuky pokud máte mobilní zařízení, tak si vezměte svá mobilní zařízení a postupujte podle té demonstrace. Přihlašte se. My rádi zodpovíme za no, dotazy, které máte. Také budeme k dispozici bilaterálně. Naše kontaktní údaje jsou průvodci, které máte na stole. Nyní dám slovo eh, své kolegyni, kterému jsem kolegovi, který eh, předvede tu demonstraci. Je to webová aplikace, to znamená, nemusíte si nic instalovat, jenom napíšete do prů, do toto mm, to, to URL do vyhledávače. Já to vám to ukážu na iPadu. Může to ale fungovat na čemkoliv jiném. Takže tady udělám přesně to. To Europarl. Je to interní aplikace, je to tedy uvnitř Evropského parlamentu, jenom zaměstnanci mají k tomu přístup. To znamená, dám vám tam uživatelské jméno a heslo. Eh, toto je tedy první obrazovka, kterou uvidíte kliknete na start. And by the way, the application also can run on so... Funguje to i na chytrých telefonech a dalších zařízeních. Aplikace je velice jednoduchá. Na levo nahoře vidíte jazyk, volbu jazyka. Obvykle můžeme tedy mm, vyměnit jazyk toho rozhraní. A pak máme výběr výborů. To znamená, že můžete e-meeting používat pro jakýkoliv výbor, tedy můžete se dostat k jakýmkoliv dokumentům různých výborů. Nyní samozřejmě se podíváme na kont. Jak vidíte, ty informace jsou dynamicky k dispozici v rámci všech systémů. Nalevo vidíte dnešní zasedání 17. Eh, 20. a také mm, se můžete podívat na další uh, schůzky z roku 2010. Na pravé straně vidíte pořad jednání 5. Nalevo je plus to můžete na to kliknout, rozbalit tu položku a podívat se na obsah. Tady, můžete, tady se najdete další informace a všechno ostatní, co s tím souvisí. Chcete se dostat k jednomu dokumentu, můžete si vybrat jazyk. Systém otevře ten soubor, to, to je poslední verze toho souboru. Můžete si to přečíst tady. Lokálně stáhnout a pak se s tím můžu dělat, co chci. Nebo to mohu otevřít v jiné aplikaci. a mohu pracovat s tím dokumentem. Mohu si tam dělat poznámky. Toto jsou tedy věci, které mohu dělat s tím dokumentem. Mohu dělat tedy různé věci. mohu sdílet ty mm, soubory, všechny ty anotace své mohu poslat asistentům, kolegům a oni si mohou z toho vytáhnout toho, co, všechno, co já jsem udělal. Toto je tedy dokument, který bude poslán s vašimi modifikacemi a anotacemi. Toto je tedy typický scénář Vrátím se na e-meeting. A mohu se dostat k všem dokumentům, které se projednají. Hmm. Tady mám jiný manuál, který hmm, bude ukazovat jenom program jednání. Pak je tam, jak vidíte, e, příloha, třeba dokumenty na poslední chvíli, které chceme sdílet s kolegy. Je možné tedy ten dokument dostat e, ještě do té schůze. Pak e-committee. Když kliknu na e-committee, tak to otevře bohatší prostor, je to prostor toho výboru. Uh, E-meetingu se zaměřují jenom na uh, jednotlivé schůze, ale tato oblast je um, podrobnější, je tam více informací. Um, tady máte různé menu, například přijaté dokumenty, práce, které probíhají, To jsou věci, které mm, používáte na přípravu dokumentů. Tady musím přejít k mobilním, na mobilní um, režim, protože ta rezoluce je menší. Jak vidíte tyto návrhy, které nejsou vidět e-meetingu, jsou ale velmi užitečné. Například tato zpráva, tady vidíte stanoviska, k té zprávě můžete mít přístup k informacím z legislativní observatoře. Tady jsou informace, další informace o dané zprávě. Tady jsou také eh, kontakty s politickými skupinami. Pak tady máme členy, asistenty. Eh, tento website tedy aktualizuje sekretariát výboru a přidává tam informace. Nalevo vidíte omezenou oblast, to je tady je možnost tedy sdílet informace se členy schůze koordinátorů. Toto je tedy stručná prezentace e-meeting e-committee a prosím, ptejte se. Ja, vielen Dank, sehr eindrucksvoll. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. Já vám naprosto věřím, že by nám to mohlo ulehčit život, kdybychom nepotřebovali neustále nějak kdybychom byli neustále tady a měli Wi-Fi k dispozici, ale tam, kde já jsem, tam mám velice špatné spojení přes Wi-Fi a kdo má špatné připojení na internet, tak musím říct, že je to hrozné, Než se například stáhne dokument, tak <laughs> už jeden pryč, jak říká kolega Tojrer. Takže je to hezká záležitost sama o sobě, ale musím vám říci, že bohužel já tady to nemohu vždy tak využívat. Já bych velice ráda byla, aby veškeré... Musím říci, že veškeré dokumenty, se kterými pracuji, si tisknu, abych si tam mohla dělat poznámky. Víte, ty poznámky, to je pro mě ten klíčový problém. Ale kolegyně Sender, ale nechci bránit pokroku. Ano, já mám stejný problém. Já jsem se chtěla zeptat, proč ty proč bylo nutné tedy v podstatě to všechno takto mít a takže je tady ta část intranet, potom ta externí část a ta, ten intranet, tam je snad nějaké tajemství nebo co, takže já a to je to, co tedy mají používat poslanci a proč to není přístup externě. Já jsem se jenom chtěla zeptat, takže když eh, se rozhodovalo o eh, jazycích dokumentu třeba. Eh, když se rozhoduje o jazyku dokumentu, tak potom se nějak rozhodne jinak třeba a jak, jak to tam najdu, tedy musím hledat v jakém prohlížeči, třeba v Safari, nebo třeba když chci změnit třeba, kde, kde, jak se dostanu do toho archivu, kde se to může měnit, třeba na e-meeting, nebo musíme hledat po každé, vždycky každý ten dokument i přes tu jinou aplikaci, když jde třeba o jazykovou verzi. Ta zkušenost eh, s aplikací e-meeting nám umožňuje dostat se k informacím, jako třeba k programu tady a potom vám tam poskytne se dokument a my otevřeme ten dokument tady. Většinou tady Eh, to končí, ale pro účely interakce s dokumentem, to jsem udělal já, tady ho můžete pouze přečíst, to je všechno tady. Ale pokud byste chtěli eh, in, in, nějakou interakci, tak to musíte otevřít eh, v jedné z těchto aplikací, na, které jsou na trhu, jsou jich tisíce. Takže my víme, že Tady existuje řada produktů, které umožňují toto dělat a jsou zadarmo třeba tady eh, zadarmo, tedy to zelené, to je zadarmo, je to k dispozici eh, na každém eh, terminálu, na každém konečném zařízení, to můžete si tam stáhnout, takže proto jsme volili ty dostupné. Jenom bych chtěla doplnit trochu to, co řekl kolega k těm jazykům. Ano, vy máte přístup ke všem jazykům, ve kterých existuje ten dokument prostřednictvím e-meeting, takže nemusíte eh, měnit to mm, a jít na jinou aplikaci, abyste se dostali k jazyku, k určitému jazyku té dokument, toho dokumentu. Všechny ty dokumenty, včetně programu, mm, jsou přímo k dispozici vždycky v jakémkoliv jazyce, kterému dáváte přednost, nebo respektive v jakémkoliv jazyce, ve kterém existuje ten daný dokument. Sí, pero vamos a ver. Ano, no, uvidíme. Ale já tady mám problém, se kterým se potýkám. Všechny ty první kroky, než se dostanu eh, k dokumentu schůze, eh, no tak eh, těch kroků je mm, kolik tam mm, prostě, takže musím klikat několikrát a pak se dostanu k tomu dokumentu. Dobře. A otázka je, jakým způsobem nám to dodává něco navíc, nějakou přidanou hodnotu. To znamená, dostaneme se snad nějakému tajnému eh, archivu, eh, výboru kont, nebo eh, takže Dobře, já to beru, ale ten zbytek, mně se to zdá, že tam je moc těch kroků, já to nechápu. V čem je to užitečné? Co nám tady předvádíte navíc? Jako v čem je ta přidaná hodnota? E, prostě e, přece musím tam mm, tři kliky a tak dále, a tak se dostanu k tomu dokumentu. Mm. Já to nechápu, nechápu, proč. Tady máme více kroků ještě, které musíme projít a předtím jsme měli přímý přístup a já Eh, tam to byl Europarl a parlament a potom výbory a bylo to. A dostali jsme se k dokumentům. Já to tady nechápu. V čem je to, to navíc něco? Já nevím, třeba to umožňuje dostat se k nějakým utajeným dokumentům, nevím, ale <laughs> ne, my eh, tady, my třeba já jako já, my ty technologie moc nezvládáme, ale eh, já chápu, že třeba takže tady by stačil jeden klik přece a dostat se k dokumentům. A e, vy to chcete nějak změnit právě proto, aby e, tedy e, to bylo možné. Já jenom říkám, že v principu to nic nepřináší. A, eh, takže tady bychom se mi dostali na e-meeting a potom klikem na ten dokument a bylo by to. A ne, eh, eh, takže teď, teď musím se dívat, kde je archiv, kde je tamto, kde jsou, to jsou kroky navíc. A předtím to bylo takové automatické. <laughs> Ano, no dobře. Hm, sice tady ty aplikace jsou zadarmo na trhu, dobře, to je možné si použít, ale já mně se to nezná vůbec naší, jak ve srovnání s tím, co bylo dříve. Já samozřejmě, takže tady mm, asi jediné zlepšení je možná, že se dostaneme do nějakých eh, utajených archivů, dobře, <laughs> ale, mm, ale to není nepřípad našeho výboru, protože náš výbor, výbor předkládá všechny dokumenty online a včas, No, no jedině, kdyby to mělo sloužit k tomu, tak to by bylo dobré. A měnit, pracovat s tím dokumentem, no dobře. No, my jsme si dříve psali na papíry na ty dokumenty. And at least we are proud to have all documents public. Um, my jsme tedy uh, pišní na to, že máme všechny dokumenty veřejné a ty, které nejsou, tak ty dostanete tady. Odpověď, prosím. Ano, máte naprosto pravdu. První verze tohoto e-meetingu, ta velká výzva byla, jak e, tady dosáhnout toho nového způsobu práce. To je ta výzva. My jsme si řekli, proč neumožnit snadný přístup k těm dokumentům. Ano, můžeme jednou kliknout na dokument a hotovo, ale první verze a my tady te, teprve se spoléháme na váš feedback, abychom to mohli zlepšit a přidat tam další informace. Jedna z těch zajímavých informací je, že pokud někdo přinese dokument a chce ho prodiskutovat, tak sekretariát uh, půjde a přinese kopie. S tímto nástrojem si to můžete eh, vyvolat. Ukáže se vám to v těch přílohách a bude to k dispozici všem za dvě sekundy. Někdo přinesl USBčko a řekl, že to, na, že to chce naskeno, že to chce jaksi sdílet, takže toto je způsob, jak se k tomu dostat. Další feedback jsme dostali od jednoho poslance, i řekl, že patří do dvou výborů a má ještě tedy současně jiný výbor. Takže chtěl kurzor, který by ukazoval, o, o čem mluví třeba v DV nebo kdy. Takže tam dáme takový drobný um, nástroj, který eh, to ukáže. Že my můžeme spoléhat na váš feedback, aby tento nástroj měl vyšší přidanou hodnotu, jak jste říkala. Já chci dodat několik bodů, není tam nic, jsou tam žádné tajné dokumenty, jsou to veřejné dokumenty, ale jak řekl kolegyně, třeba tam může být přidán kompromisní návrh, o kterém se bude hlasovat. Nenutně na poslední chvíli, ale blízko té vlastní schůze. Takže to by mohlo být snadno distributováno přes e-meeting, přičemž eh, předtím se to muselo tisknout pro všechny. To je jedno možné využití. Musíme tedy zvažovat o tom, jak tu anotaci usnadnit, jak ty dokumenty poskytnout ve Wordu, abyste si mohli psát eh, ty změny, které přejete. Co přejete, to je tedy v našem hm, plánu. Přidaná hodnota tohoto je, že vám dáváme přímý přístup k dokumentům. Můžete mít tedy ikonku na svém zařízení a i hned se dostanete k dokumentům. Všem dokumentům. E, můžete si tam dát také bookmark, k Europal eh, nebo jakýkoliv website používáte. No a toto je ale nakonec snazší, jak se do, cesta k těm dokumentům. a můžete to používat za tímto účelem. No dobře, já eh, dobře si tam dám tu ikonku na tu obrazovku první. No a, a k čemu se dostanu přesto? přímo do dokumentům výboru kont ve španělštině, nebo musím zase projít všechny ty kroky? A Krokům se tam dostanu. K čemu mě to přivede? Um, the application itself, so mean that if, for instance, now... Například, eh, když kliknu já tady teď, dostanu se na home screen, tak to bude tady, tady shortcut. A potom si kliknu, když už jste ale zalogováni, protože tam nejprve musíme mít login, je to interní aplikace, takže musíte se zalogovat nejprve a potom ten systém si bude pamatovat, kde jste byla. Takže bude si pamatovat tedy výbor, který se si zvolila a jazyk. Ale zalogování je potřeba, login je potřeba, protože jde o interní aplikaci. A kdybyste chtěli používat externě, a eh, aby všichni to mohli používat, tak tam by potom byl jenom jeden klik. To byste se rovnou dostala na tu obrazovku bez eh, toho username, bez, to, bez té identifikace, ale eh, z technických důvodů je to interní aplikace na intranetu. Vidím, že otázka toho, jak, si získ, jak získat eh, dokumenty na schůze, je důležitá. Pro mě je nejdůležitější, abych měla dokument co možná nejdříve, abych se mohla připravit. Když to dostanu na, ve stejný den, jako se koná schůze, tak mi to k ničemu není. Já to potřebuji dopředu a dříve jsem si vždycky proto šla do toho místa, kde se rozdávají dokumenty, ale tam už to není, takže si to sama nyní musím všechno tisknout. Takže já vidím, že vy se tady snažíte a je to takový úspěšný pokus ještě více práce přesměrovat směrem do kanceláří poslanců. Pak jsem měla technika na tiskárny u mě v eh, kanceláři a ten mi řekl, že to je nemožné, že tisknu dvakrát tolik než průměr ostatních poslanců a zda je to skutečně nutné. Ano, je to nutné. A musím vám říct, že nechci bránit pokroku, rozhodně ne, pokud vyzkouším tu aplikaci. Ale vidím ty potíže, vidím ty potíže, že služby parlamentu, členů parlamentu, poslanců se snižují. Já chápu, že ne všichni čtou všechno, ale Přátelé, já to budu pozorovat přesně budu sledovat, eh, kdo z vás tedy bude používat e-meeting, kdo si to takto bude číst. Budu to sledovat a již nyní mám dojem, že lidé, poslanci si čtou dokumenty mnohem méně než dříve a myslím si, že ta tendence se bude neustále snižovat. A pokud toto je výsledek té nové aplikace, tak jsem rozhodně proti a budu proti tomu také bojovat. Protože když máme ty dokumenty v tištěné podobě, tak skutečně je tady ta příležitost, že se na to lidé podívají. Já nechci bránit pokroku ale ty dopady, které má tato záležitost, a to proto, že ten přístup není jednoduchý a že v zásadě vůbec nevidíme, co jsme si tam sami poznamenali. Já často, eh, když to mám v ruce, tak poznám své vlastní poznámky, když se k tomu dokumentu vrátím třeba za dva roky. Já vidím, že to byl důležitý dokument a že ho můžu ještě jednou použít. Ale když tam nevědím, co jsem si na to poznamenala, co jsem si tam připsala k tomu dokumentu, já nevím po dvou letech já už to prostě, ty své papírové dokumenty najdu, protože v tom mám systém, jak si to zakládám. Možná byste mi měli nabídnout eh, kurz toho, jak si mám zakládat dokumenty v iPadu, abych je také našla ještě po dvou letech. A dost bych se divila, kdybych byla jediná, kdo s tím má problém. Mohla bych vás poprosit, abyste mi řekli, kolik eh, e-mailů v průměru mají poslanci ve svých e-mailových stránkách. Já znám úředníky a musím říct, že je to úžasné který každý den si vyprazňují svůj e-mailový, své konto. Já mám někdy tisíce e-mailů za den. A já se vám tady ptám, jak si mám uspořádat své e-maily, svou schránku, abych ještě po půl roce si našla věci, o kterých přesně vím, že existují. A a hlavně chci ty své myšlenky, které jsem měla před půl rokem k tomu dokumentu. Chci je nalézt. A jak říkám, nechci bránit pokroku. Chci pouze podotknout, že to budu velmi kriticky sledovat a bylo by smysluplné, kdybyste se zeptali na to, jaké školení potřebují poslanci, aby takovéto věci mohli cíleně užívat. A já musím říct, já jsem žádné školení nikdy neměla, vše, co umím na počítači, jsem se naučila sama. Když jsem začala pro pane, já jsem vás nebudu opracovat, protože když jsem začala pracovat s počítačem, tak jste ještě nebyl na světě, ale prosím, můžete se k tomu vyjádřit. Já bych navázal na tu prezentaci, eh, která tedy proběhla již v ostatních výborích, eh, výborech. A, eh, takže vzhledem mm, mm, k tomu, že teď i my jsme na webu, tak máme stejné problémy jako v jiných výborech a možná bychom mohli trochu mm, se snažit samozřejmě, abychom eliminovali papír z těchto institucí, ale jak víme, e, papír je vždycky důležitý pro naše poznámky, to je pravda. Ano, to mě zklamalo a já jsem si myslela, že mladá generace nás nyní bude povzbuzovat, abychom skočili do té studené vody. Takže prosím, máte ještě možnost k tomu něco podotknout. Jenom bych chtěla říct, že no samozřejmě papír pořád existuje. To jsme ještě neopustili úplně a je to na vás, abyste se rozhodli, jak chcete pracovat individuálně. Jako výbor my nikomu nic neukládáme, ale nabízíme tento nástroj a samozřejmě chceme ho dále rozvíjet. Víme, že to je velká kulturní změna a Každý má svoji pracovní metodu, což respektujeme, o tom není pochyb. Ale, jak víme, všude se věci vyvíjí, máme nová zařízení na trhu, nové možnosti tedy. Takže z toho můžeme jenom profitovat. A jsem velice ráda, že jsme tady dostali šanci vám toto prezentovat. No jenom Samozřejmě jsou zde nástroje, jak možná kolega ví velice dobře, jak například Google Drive, tam jsou možnosti v podstatě si tam poznamenat určité věci, si tam tedy na něco, ne tedy nedělat to na papíře, takže možná bychom mohli okopírovat to, co již existuje co dělají některé eh, společnosti, co již produkují a eh, takže můžeme i my třeba mít takový nástroj, který bude efektivní. Třeba Google má tu možnost, eh, to znamená tam si dělat poznámky do dokumentu a možná tak bychom vyřešili ten problém a bychom nemuseli psát na ty papíry, takže a mohlo by to být možná doplněno. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za prezentaci, bylo to velice zajímavé a rozhodně zůstaneme ve spojení, ale trvám na tom, abychom dostávali tonery do tiskáren i hned, když to potřebujeme. Děkuji. Děkuji mnohokrát a i nadále vám přeji mnoho úspěchů. A tím jsme dospěli ke konci naší schůze a jsme u schůze koordinátorů. Všichni, kdo nejsou koordinátory, smějí nyní opustit náš sál. Děkuji vám za spolupráci a uvidíme se, mám pocit, opětovně 17. listopadu. Ještě jednou děkuji mnohokrát. Dojeďte dobře domů, pokud tedy dnes domů pojedete.